Welcome to the second part. Vítám vás na druhé části zasedání tohoto výboru. Začneme nyní projednáním návrhu stanoviska ke zprávě z vlastního podnětu ITRE o využití potenciálu výzkumu a inovací v modré ekonomice pro vytvoření pracovních příležitostí a růstu. Na úvod předám slovo zpravodajce Lauře Agej. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. To, co jsem si dobře uvědomovala při přípravě toho stanoviska, byl význam, nebo bylo to, že je důležité podtrhnout, že modrý růst nikdy nemůže odhlížet od zachování přírodních zdrojů v moři. To je věc, na kterou jsem se zaměřila. Nikdy jsem to nechtěla ztratit ze zřetele. Především je nutné, abychom znovu zahrnuli přírodní zdroje i ty, které už byly ztraceny. Bez ohledu na to, jaká aktivita se bude realizovat, musíme mít neustále na paměti udržitelnost. A tato udržitelnost současně musí být ověřená a jistá. Já se domnívám, že moře a oceány bývají vystaveny tlaku, který je opravdu zjevný a, abych tak řekla, inherentní. A to samozřejmě všechno přináší značné problémy pro moře. Vezmeme si znečištění, klimatické změny, změny životního prostředí. A proto je nezbytné a zásadní nikdy nestratit ze zřetele tyto environmentální aspekty a potřebu zlepšovat mořské prostředí Modrá ekonomika samozřejmě musí být udržitelná a na druhé straně nesmí omezovat potenciál tvorby pracovních míst. Je důležité, a to jsem se snažila také podtrhnout, prohloubit, a to vždy, z pohledu situace životního prostředí, situaci v mořích a je také nutné zlepšovat podmínky, které napomáhají vytváření nových technologických postupů. Je vlastně také třeba koordinovat výzkum a vytvářet pracovní místa, která budou udržitelná. A je třeba v plném rozsahu naplnit cíle, které byly stanoveny ve strategii Evropa 2020. Modrá ekonomika se musí stát zdrojem zaměstnanosti a k tomu bude nutné zajistit inovaci, zejména tam, kde se to dotýká třeba výstavby lodí, rybolovu. Nesmíme ztrácet ze zřetele, že je nutné vždy chránit biotopy a životní prostředí, ve kterém žijeme. Já jsem se to vždy snažila nějakým způsobem vyhodnotit a také v rámci tohoto tématu, které rozebíráme, klást důraz na mořskou a pobřežní cestovní ruch, protože to bude také přispívat k hospodářskému růstu a také to bude snižovat počet pracovních míst, která jsou riziková. A je to také potřeba všechno dělat se zohledněním životního prostředí a zachování přírodních zdrojů. A také v rámci zvýšení aktivit cestovního ruchu ale není vhodné mluvit o cestovním ruchu, pokud to nebude cestovní ruch vyzrálý, který je si vědom své hodnoty, který klade důraz i na kulturní dimenzi. A především, který je moderní. A ta pracovní místa, která budou vznikat, musí být samozřejmě pozitivní a udržitelná. Také jsem se snažila věnovat významu sociálního dialogu. Domnívám se, že všechny strany, které jsou zapojeny do modré ekonomiky, musí být zastoupeny v neustálém dialogu, který je také konstruktivním dialogem. Je stejně tak důležité zapojit občanskou společnost. Je nutné zajistit aktivní účast všech aktérů, kteří skutečně tvoří nedílnou součást tohoto systému. A to může vést k vypracování politik a řešení, která budou skutečně podstatná a důležitá a především dodají místní rozměr i takovémuto rozvoji. Na závěr chci říct, že abychom maximalizovali takovýto růst, udržitelnost a tvorbu pracovních míst a také tvorbu kvalitních pracovních míst, je mimořádně důležité a nezbytné zajistit výměnu osvědčených postupů a nápadů. A samozřejmě je také nutné na jedné straně zajistit dialog mezi podniky a na druhé straně mezi výzkumem, aby skutečně dokázali poskytovat významná řešení, která budou udržitelná a kvalitní. Děkuji. Děkuji. A nyní předám slovo stínovému zpravodaji, je to paní Gentile. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si s velkým zájmem vyslechla úvodní vystoupení kolegyně Ajay. Já se s tím samozřejmě mohu stotožnit, zejména z hlediska kulturního. Mořská ekonomika představuje a bude představovat v blízké budoucnosti mimořádnou příležitost pro růst a rozvoj a tvorbu dobrých pracovních míst, aniž bychom nějakým způsobem znemožnili kulturní dimenzi a kulturní přístup. Myšlenka udržitelnosti, pokud je o životní prostředí, nepřipadá důležitá, s tím se opravdu můžeme stotožnit. A také mi připadá vhodné zdůraznit to, že bude nutné podporovat důležité styky a kontakty mezi výzkumem a podnikatelskou sférou v rámci té představy, která nemůže odhlížet ani od historie pobřežních populací. Bude nutné vytvářet nové přístupy pro cestovní ruch, přičemž ta mořská nebo přímořská oblast bude propojena s vnitrozemím. Stejně tak je nutné vytvářet nové postupy a osnovy pro vzdělávání za účelem tvorby těchto pracovních míst. Samozřejmě bude nutné obohatit je o nový obsah a nové dovednosti. Já se domnívám, že tento výběr, tento výbor, pardon, se bude muset snažit dosáhnout i dalšího cíle, který bude podstatný z pohledu našich politik – Mořská politika jako příležitost pro sociální začlenění, jako podpora všeobecné tvorby pracovních míst nebo pracovních příležitostí a také jako příležitost nabídnout těm zranitelnějším a především emigrantům Tím můžeme nabídnout těmto lidem možnost, aby získali nějakou kvalifikaci a účastnili se odborné přípravy, tak to tedy pro ně bude příležitost pro vstup na trh práce. Myslím si, že je velice důležité, abychom se dívali na celý problém jaksi průřezově a vzali v úvahu všechny aspekty. Jedině tak může diskuze pokročit ku předu a nezapomeneme přitom na cíl, kterému připisuji velký důležitost, kterému velkou důležitost. Jinými slovy, v rámci koncepce bio udržitelného rozvoje máme co dělat. Stačí se podívat na to, co se v poslední děje ve středo, době děje ve středozemním moři. Člověk by doufal, že právě z toho důvodu bude středozemní moře prioritou při investicích do společenského hospodářského rozvoje, tak aby už to nebyl tak jen hřbitov uprchlíků, jak tomu bylo a je a bude. Je důležité propagovat v tomto regionu mírové politiky a být vstřícní. Máme k dispozici všechny potřebné statistiky, pokud jde o rybolov a další odvětví a je třeba tedy vybalancovat tyto politiky. Děkuji. A nyní tedy dávám slovo eh, paní stínové zpravodajce, která ráno fungovala jako předsedkyně tohoto výboru. Děkuji, paní předsedkyně, můžu být velmi stručná, protože eh, zpravodajka vypracovala velice kvalitní návrh stanoviska. Jsem zvláště ráda, že se soustředila na zlepšení nezbytných dovedností v rámci dovedností nezbytných pro modrou ekonomiku, protože jejich další šíření je základním předpokladem pro rozšíření tohoto konceptu tzv. modré ekonomiky. Líbí se mi také, že se paní zpravodajka soustředila na trvale udržitelné využívání zdrojů Středozemního moře a zohlednila i další ekologické aspekty. Líbí se mi také, že zdůraznila to, jakou úlohu hraje sociální dialog v modré ekonomice. Nicméně pár prvků mi tam chybí. Za prvé je důležité zdůraznit důležitost sektoru loďarství v rámci tzv. modré ekonomiky. Měli bychom zlepšit podnikatelské prostředí pro provozovatele lodí, ale zároveň i e, zlepšit to, jak tento sektor funguje. Za druhé, měli bychom využít většího potenciálu, který modrá ekonomika navízí pro produkci energie. Mám na mysli například farmy větrných elektráren u pobřeží, čili Ekonomika by měla být modrá, proto, aby Evropa mohla být zelenější. A tady můžete čerpat příklad třeba z mé rodné země, z Dánska. Nicméně já tedy děkuji zpravodajce a těším se na naši další spolupráce na tomto stanovisku. Děkuji a nyní pan Bach. Stínový zpravodaj za EPP. Děkuji. Chci také poděkovat paní Lova Agvea za návrh stanoviska. Good opinion. In employment terms, uh, blue economy... Pokud jde o zaměstnanost, tak koncept modré ekonomiky má pro Evropskou unii velkou důležitost, nejenom kvůli velkému počtu pracovníků, které, kteří přímo pracují na moři, ale také díky dopadu, který to má i na pobřeží. Takzvaná modrá ekonomika má potenciál pět, vytvořit 5,4 milionů pracovních míst, což je přináší hodnotu zhruba 500 miliard euro ročně. A Evropská unie musí hrát důležitou úlohu při rozvoji tzv. modré ekonomiky, tak aby tato byla trvale udržitelná. Evropská unie musí spolupracovat zvláště na místní nebo regionální úrovni tom smyslu, že vezme v úlohu místní a regionální specifika. Tak ostatně paní Aga nastavila eh, i svoji zprávu, tedy zohlednění místních specifik a šetrnější ekologický přístup v rámci tzv. modré ekonomiky, což přispěje k vytváření pracovních míst. Ale najdou se i další aspekty, kde bychom měli zacházet dál. Je třeba zlepšit naše znalosti mořské, stavu mořského dna a také usnadnit přístup k, něm, přístup k těmto informacím. Je důležité, aby Evropská unie i podniky, které eh, v tomto oboru podnikají, si vyměňovaly víc informací a došlo ke zlepšení současné situace. Taková výměna informací by přispěla k tomu, že rozhodnutí na evropské úrovni by byla podložena aktuálními vědeckými poznatky. A také daleko realističtější znalosti pomohou investicím a rozvoji, a to tedy v soukromém i, soukro- i veřejném sektoru. Kompetence to je další klíčový bod. Modrá ekonomika nabízí spoustu pracovních přítomností na poli biotechnologií, rybích sádek, rybolovu, produkce energie. A ve všech těchto sektorech budou potřeba vysoce kvalifikovaní pracovníci. Je na druhé straně ale třeba eh, zatraktivnit tato odvětví tak, aby přitahovala mladé lidi. Závěrem mi dovolte zmínit turismus, ať už na pobřeží nebo na mořích. Je to velmi důležitý faktor, jak už zmínila paní Aga, pro celou řadu regionů. A větší, eh, lepší orientace na námořní aktivity otevře dveře malým a středním podnikům, jejich kreativitě a potenciálu. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že tady máme někoho za komisi z generálního ředitelství Mare. Je to pan Fries? Prosím, máte slovo. Já se omlouvám, pan Fries nemohl přijít, já jsem Makovaj a jsem z generálního ředitelství pro výzkum a inovace. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci poděkovat zpravodajce a stínovým zpravodajům za všechny zajímavé podněty a za veškerou odvedenou práci. Zajména jsem si všiml, že vás zajímají dovednosti, dovednosti na vysoké úrovni a také životní prostředí a počty pracovních míst, které se vytvářejí. Mnohokrát vám děkuji. A nyní dám slovo na závěr paní Agej, naší zpravodajce. Prosím. Grazie, grazie di nuovo, gra... Mnohokrát děkuji. Ještě jednou děkuji za všechny příspěvky, za slova, která tu zazněla. Velice si cením názorů kolegů. Abych mohla zapracovat všechny odkazy. Nezapomínejme, že když mluvíme o modré ekonomice a o cestovním ruchu, pocházíme z 28 členských států. Mnohý z nás se to přímo dotýká, ale pro mnohé z nás je ta situace jiná. Pokud sloučíme tuto rozmanitost, vím, že se tím budeme muset zabývat, já mnohokrát děkuji paní Gentile. My jsme ze stejné země. Já si nesmírně cením jejího příspěvku. Jistě vezmeme v úvahu všechny náměty, které tu zazněly. I to, co říkala paní Tornes, bylo velmi důležité, protože na základě vývoje nových energetických možností můžeme získat další přínosné výstupy. Takže příležitosti tady máme, máme příležitosti k budování synergií, abychom připravili stanovisko, které bude skutečně pozitivní. Myslím, že se to ještě vyžádá další diskuzi. Chceme, aby naše práce skutečně byla ceným příspěvkem. Děkuji. Děkuji. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 22. dubna ve 12 hodin v poledne a stanovisko se bude přijímat 28. května. Nyní přejdeme k bodu číslo 11 na pořadu jednání. Je to první výměna názorů na návrh zprávy paní Agej k legislativnímu návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti opět předávám slovo paní Agej. Prosím. Ano, mnohokrát děkuji. V prvé řadě chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří přispěli v rámci konzultací se zpravodaji bylo mým hlavním cílem dosáhnout společné vize, co největší homogenity našich představ o tom, jak by měla vypadat, jak by měly vypadat hlavní směry Rady pro politiky zaměstnanosti členských států. Proč? Protože Musíme se trošičku vrátit zpět do roku 2010, k předcházejícímu dokumentu. Já jsem se na to dívala, na to, jakou má strukturu a uvědomila jsem si, že jeho dosah byl minimální. Vycházela jsem i z další věty, věci, a totiž v roce 2010 byly nastaveny přesné cíle, zatímco teď nám ty cíle chybí nejsou tam vyjádřeny. A to je podle mě věc, o které musíme dál uvažovat. Někdo mi říkal, že strategie do roku 2020 musí být revidovaná, ale nezapomínejme, že jde také o reakci občanů. Občané nám sami říkali, jak by měly cíle této strategie vypadat. Musíme se na to podívat. Musíme si uvědomit, že mnohé z těch, mnohých z těch cílů nebylo dosaženo. A to by nás mělo vést k tomu, abychom toho udělali víc a udělali to lépe. Já jsem se snažila podrobněji analyzovat situaci z hlediska zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Dovolte mi to říct takto. V Evropě jsem se chtěla zabývat tím, jaká je úroveň nezaměstnanosti v jednotlivých členských státech. Chtěla jsem se také podívat na to, jak to vypadá s chudobou. Ano, v mnoha zemích panuje riziko chudoby. V některých zemích jsou lidé, dejme tomu, více chráněni, v některých zemích je absolutní chudoba. A my jsme se tady opravdu snažili zachovat i tuto dimenzi Snažili jsme se to nastavit jako novou vizi, jako nový směr. Odvoláváme se i na fiskalitu, na zdanění. Já souhlasím s tím, aby se břemeno přesunulo na jiné formy. Spolu se stínovými zpravodajmi jsme mluvili i o tom, jestli by nebylo vhodné naznačit, které formy zdanění by byly méle škodlivé. To však neznamená, že bychom navrhovali nějakou omezující vizi. Znamená to, že bychom nabídli státu možnost vybírat daně prostřednictvím lepších forem, než je prostě e, srážková daň. Dále je tady podnika, eh, problematika mikropodniků, zelených pracovních míst. Toto všechno jsme analyzovali, ale v předcházejících hlavních směrech se tyto otázky uváděly, byly tam jisté sektory, jisté sociální kategorie. Tady je to spíš takovou formou, že to vypadá, že nemáme k dispozici žádné výsledky. Jako bychom dokonce ztráceli naději, že něco se zlepší. Myslíme si, že se musíme věnovat i formám sociální ochrany. Ano, to spadá pod pravomoci členských států, to jistě uznáváme, ale měli bychom jasně uvést, že zastupujeme občany Evropy, a že je třeba vytvářet opatření sociální ochrany, která občany ochrání. Současně je velice důležité připomenout jednu věc. Všimli jsme si, že v překladu pozměňovacích návrhů do jiných jazyků není přesně vyjádřena myšlenka, kterou jsme chtěli nadnést. Sekretariát již přislíbil opravu a já vás poprosím, abyste zohlednili korekce, které provede sekretariát, abychom měli jistotu, že všechny verze, hlavně ty verze konečné, budou v pořádku. Je tam řada bodů, pro mě je však především zásadní to, aby výbor možná víc než jiné výbory měl nějakou jasnou představu, která bude respektovat situaci našich občanů. Bez ohledu na to, kdo připraví dokument, je důležité, aby výbor mohl navrhnout nějaké hlavní směry, nějaké podněty, které budou užitečné, které neskončí v šuplíku. A já doufám, že Rada tentokrát zohlední naši vizi, protože v tom prvním dokumentu ta vize skutečně chybí. Všichni zřejmě pocházíme z podobných oblastí a všichni máme samozřejmě v prvé řadě na srdci občany. Děkuji. Pan Bach za ELS. Děkuji. Nejprve děkuji paní zpravodajce za zprávu a také za to, že od začátku navázala kontakt se stínovými zpravodajem. Já nejsem úplně nespokojený s většinou návrhu komise, protože zahrnuje většinu důležitých eh, oblastí, jako je mobilita, uznávání kvalifikací, minimální mzda, boj s nezaměstnaností, důležitá úloha sociálních partnerů, rovnost pohlaví, boj s chudobou a tak dále. Vítám také přístup eh, také zdanění, tedy snahu to daňové přeměno ze zdanění práce převést do jiných oblastí. Teď je ovšem otázka, kam přesně. O tom ještě lze uvažovat například směrem více na spotřební kapitál nebo na zatížení životního prostředí. Prostě je víc možností. A já si myslím, že my jako parlament se dohodneme Dlouhodobá nezaměstnanost je důležitý bod. V posledních měsících a letech jsme hovořili především o nezaměstnanosti mladých. Samozřejmě, že to je nadále důležité téma, ale nesmíme zapomínat také na dlouhodobou nezaměstnanost. Pokud jde o odstranění administrativní zátěže, to je pro mě důležité, zvláště v případě programu Karamus, také eh, mobilita je důležitá, reforma sítě EURES je dobrým příkladem. Přechod eh, od fáze vzdělávání na trh práce, který by měl být podpořen ze strany členských států, tady lze ještě Tady je ještě co vylepšovat, zrovna tak pokud jde o zaměření vzdělání, tak aby odpovídalo potřebám pracovního trhu, aby absolventi byli připraveni na nové technologie a digitalizaci a pokud jde o nové priority komise, já je sice vítám, ale myslím si, že ty cíle, které tu naznačuje zpravodajská, tedy ty cíle strategie 2020 by neměly být opomíjeny. Jednak tedy ty cíle nejsou zdaleka tak vzdálené a navíc pokud je například o boj s chudobou, nemůžeme si dovolit tu tuto politiku ztrácet ze zřetele. Přesně naopak. A pokud jde o ty tři nové pilíře komise, investice, strukturální reformy a zodpovědná rozpočtová politika, komise by na nich měla dále pracovat tak, aby se podařila napojit, naplnit cíle strategie Evropa 2020. Já jsem rád, že se stavíte k spolupráci nad tímto stanoviskem pozitivně. Pro mě je důležité, aby tento parlament co nejdříve dospěl k finálnímu stanovisku, které potom může sdělit radě. Protože pokud nezareagujeme včas, rada možná naše stanovisko nevezme vůbec v úvahu. A také tedy děkuji zpravodajce za to, že tu nestaví vzdušné zámky, ale přichází s konkrétními návrhy. Thank you, uh, Maria Jau Rodriguez from S&D Group. Děkuji, paní Maria Rodriguez, SAD. Děkuji. Paní předsedkyně, za prvé chci ocenit eh, práci paní zpravodajky. je tedy třeba v některých případech změnit nebo upravit hlavní směry politik zaměstnanosti. To se týká zvláště problematiky dlouhodobé nezaměstnanosti. Proto tedy opravdu souhlasíme s těmi snahami o rekvalifikaci a opětovné zapojení na trhu práce. A také oceňujeme snahy v oblasti boje s chudobou a snahy zaručit minimální příjem. Kromě toho, naše skupina přijde s některými návrhy na zlepšení, zvláště tedy půjde konkrétně o následující. Za prvé musíme najít jasnou návaznost mezi hlavními směry politiky zaměstnanosti a strategií Evropa 2020. To už zdůraznil předchozí eh, řečník. Tyto hlavní směry jsou nástrojem, který se opírá o smlouvu a který by měl přispět k lepší implementaci strategie Evropa 2020. Tato strategie by navíc měla být aktualizována hlavní směry představují právě první krok v této aktualizaci. A z tohoto hlediska bychom chtěli, aby se v těchto hlavních směrech konkrétně objevila zmínka o cílech strategie Evropa 2020. Ať už jde o zaměstnanost, snižování chudoby nebo vzdělání. A kromě toho chceme také navrhnout přidání nových cílů, konkrétně v oblasti nezaměstnanosti mladých, tak abychom tento velmi relevantní problém začali řešit. A druhý problém, který nás napadá, souvisí s tlakem snižovat úroveň náročnosti, pokud jde o kvalitu práce. To nedopustíme a proto navrhujeme u dvou hlavních směrů eh, trošku jinou formulaci, eh, aby nedošlo k podrývání těchto eh, základních norem. Třetí bod se týká důchodů. Pro nás, nám je jasné, že pokud chcete zajistit trvalou udržitelnost systému důchodového zabezpečení, Musíte mít víc zaměstnano, zaměstnaných, musí se zvýšit míra zaměstnanosti. To je naprosto zásadné pro životaschopnost důchodových systémů. A musíme také najít nějakou návaznost mezi délkou života a délkou důchodu. Ovšem tuhle návaznost lze ještě dole, doladit a zlepšit. tam, kde především relevantním kritériem pro nás je délka období, kdy docházelo k přispívání do sociálního fondu oproti délce trvání důchodu. Je to tedy zásadní záležitost, nutnou proto, aby naše důchodové systémy byly i z dlouhodobého hlediska trvale udržitelné. A hlavní směry by v tomto ohledu měly hovořit jasně. Děkuji, pan Klasendevský za EKR. Já tež chtěl poděkovat paní. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodajce za to, že máme možnost eh, vyměnit si názory v tak raném stádiu. Ta diskuse pro mě byla velmi zajímavá, protože Zastupujeme různé politické skupiny, jsme z různých zemí, ale přitom máme podobné názory na hospodářský na hospodářskou a sociální situaci v Evropě. Já jsem přesvědčen, že už uplynula dobu, doba, kdy se na hospodářství pohlíželo čistě z monetárního a fiskálního úhlu pohledu. E, sociální aspekt je nyní také důležitý, například boj se sociálním vyloučením je něco, na čem se jistě všichni shodneme. A nejdůležitější rozhodnutí o budoucnosti Evropy padají na úrovni členských států. Já jsem přesvědčen, že se nám podaří najít společné řešení. Líbí se mi, že zpravodajka zdůrazňovala to, jak nutné je podpořit malé a střední podniky podnikatelského ducha. A pak je to ten další aspekt, na který jste poukázala zdanění v celé řadě zemí, zdanění práce. Také představuje překážku. pro společenskou inkluzi a rozvoj trhu práce. Vaše konkrétní návrhy, například v tom směru, kde hledat řešení, jsou velmi užitečná. Nejenom v rámci tohoto dokumentu, ale také u celé řady dalších dokumentů, které jste tady zmínil ve své prezentaci. Nesmíme zapomínat na hospodářskou diverzitu Evropy, situace se liší v jednotlivých zemích. A situace se liší také proto, že, hospod, že ekonomiky členských států jsou propojené a koordinace aktivit by vždy měla brát v úvahu skutečnost, že tato diverzita a rozdíly existují, ať už jde o situaci na trhu práce, různý legislativní rámec, různá životní úroveň. To jsou aspekty, na které bychom neměli zapomínat. Takzvaný sociální dumping je sice zmíněn, ale neodráží skutečnou situaci v celé řadě zemí. Obecně řečeno tedy máme toho spoustu, k prodiskutování a já jsem si jistě dospějeme ke kompromisu. Děkuji. Děkuji vám, paní Weber, za skupinu ALDE. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve chci poděkovat paní zpravodajce za prezentaci svých názorů eh, k nakládání s tímto tématem, za otevřenost a za vůli spolupracovat s dalšími stínovými zpravodaji a za to, že ve finále chceme mít zprávu, která bude reflektovat názory celého parlamentu. My máme v tomto aspektu konzultační roli. A na základě předešlých zkušeností mi dovolte říci, že nejsem příliš optimistická, co se týká našeho možného vlivu v tuto chvíli na rozhodnutí rady. Nicméně, myslím si, že je důležité, prostřednictvím této zprávy a prostřednictvím pokynů pro zaměstnavatele vyslat signál v tom smyslu, jaký je názor tohoto parlamentu, tedy ten signál, který by pak byl později také zvažován. Samozřejmě nemusím říkat, že existuje jasné propojení mezi těmito pokyny a strategií EU 2020. Právě proto se chceme zaměřit na revizi této strategie. Souhlasíme s celou řadou bodů paní zpravodajky, které podpoříme. Rozhodně, co se týká podpory malých, středních a mikropodniků, to podporujeme. Podporujeme také ideu rodinných podniků, Myslíme si, že je důležité řešit otázku těch, kteří jsou dlouho bez práce. A zároveň chceme zdůraznit několik aspektů, které považujeme za důležité. Ze zprávy komise je jasné, a my bychom chtěli, aby komise takovéto zprávy vypracovávala poměrně často, abychom i my měli aktuální přehled o tom, jak vypadá ekonomika a trh práce. Tedy z té zprávy je jasné, že trendem jsou vysoce kvalifikovaná pracovní místa. A do toho je potřeba investovat do vzdělávání, školení, přeškolování a tak dále, abychom splnili tyto požadavky. Nicméně zároveň budou i nadále v Evropě existovat méně kvalifikovaná pracovní místa a je potřeba myslet na to, kdo je obsadí. Jeden konkrétní aspekt, na kterém trvám, je to, že, jestli to tak mohu vyjádřit, společný trh práce v EU, protože mobilita pracovních sil v EU je realitou, tak když hodnotíme potřebu hospodářství, tak si nemyslím, že Hranice jednotlivých států již existu, ještě existují tak, jak existovaly v minulosti. Je spíše potřeba se zaměřit na to, jaké jsou potřeby právě evropského hospodářství. A je potřeba připravovat lidi na to, že budou pracovat třeba i v jiných částech Evropy než ve své e, zemi, kde se narodili. A tedy proto, až komise bude eh, vydávat doporučení pro členské státy, měla by také zvážit otázku okolních států a otázku států, kde my víme, že dochází k poměrně významné migraci pracovních sil. A to proto, abychom se neustále mohli přizpůsobovat tomu, co potřebuje trh, co potřebuje hospodářství. A co se týká sociální podpory, myslím si rozhodně, že je potřeba zohlednit zranitelné skupiny. A zejména je potřeba dbát na děti, které jsou ohroženy chudobou. Tedy děti, které pocházejí z rodin, kde rodiče jsou dlouhodobě nezaměstnáni. Protože pokud právě do těchto dětí nebudeme správně investovat, pak budou v té v uvozovkách rodinné tradici dlouhodobé nezaměstnanosti pokračovat. A to bude velký problém. Nicméně jsem si jistá, že každý z nás na tomto tématu zapracuje vší silou. Děkuji. Za guetu nikoho nemáme. Tedy slovo má paní Lambert za zelené. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Zastupuji Tatianu Zanoku, stínovou zpravodajku. Naše frakce vítá zprávu paní zpravodajky. Myslíme si, že ta zpráva je nastavena správným směrem a vážíme si i důrazu na otázky kolem chudoby a dopadu nesymetričnosti. Jak tady zaznělo, Nemáme spolurozhodování v této oblasti, jsme pouze konzultováni a opět jsme žádáni, abychom to stihli co nejrychleji. Ono se zdá, že toto je něco, co po nás se vždycky chce na poslední chvíli, ačkoliv v tom kalendáři v kalendáři to je vždy zavčasu. Nevím, doufala jsem třeba, že s novou komisí se tento trend změní. No nic. Eh, s tou zprávou jsme všeobecně vzato spokojeni. Myslíme si, že řeší celou řadu důležitých otázek, které se v návrhu komise objevují. Ten návrh obecně podle nás je poměrně nedůrazný a neřeší ty podstatnější problémy, ale eh, rovněž pak představíme některé pozměňovací návrhy, které mají řešit eh, některé ty otázky, například chudoba, při práci. To je něco, co je stále důležitější. Například můj členský stát má spoustu nových pracovních míst, ale máme také spoustu lidí, kteří dos- musí dostávat ještě sociální dávky zatímco pracují, protože ta práce je dost neplatí. Někteří zde zmínili otázku přesunu daně, s čímž souhlasíme, důležitost cílených investic, s tím také souhlasíme, pomáhání s tvorbou pracovních míst také a co se týká sociálního zajištění, systému sociálního zabezpečení, zde si myslíme, že bychom měli se více opřít o koncept sociálního zajištění jakožto jakéhosi základního opěrného bodu pro občany, kteří přijdou o práci, nebo mění práci, anebo přijímají práci na různý eh, nepravidelný závazek. A rovněž eh, představíme něco eh, málo o antidiskriminaci na trhu práce, protože pořád ještě máme spoustu lidí, eh, kteří jsou diskriminováni a tím pádem na trhu práce nemohou uplatit své dovednosti. Děkuji vám. Děkuji vám. Ještě někdo se hlásí? Ne. Tím pádem dostane slovo komise, která tu je zastoupena DG Employment, pan Jute? Prosím. Děkuji. Já chci pouze poděkovat paní zpravodajce a stínovým zpravodajům za odvedenou práci. Jsou to velice cené body a bereme je na vědomí. Děkuji. Děkuji vám. A nakonec paní Agea. Děkuji vám mnohokrát a to všem přispěvatelům. A děkuji také za všechny již předložené e, příspěvky a dopředu děkuji za pozměňovací návrhy, které jistě přijdou. Učiníme maximum, abychom vypracovali kompromisy, které skutečně budou transversální napříč celým parlamentem. E, děkuji zejména těm, kteří se soustředí ve svých poznámkách na dlouhodobou nezaměstnanost. Nesmíme zapomínat, že stávající cíle předsednictví, kterých má být dosaženo, je právě eliminace dlouhodobé nezaměstnanosti, jak jen to bude možné. A myslím si, že bychom tento záměr měli patřičně využít a měli bychom jej začlenit do našich snah. Na nadcházejících schůzkách se stínovými zpravodaji eh, se samozřejmě pokusíme vypracovat dokument, který bude zastupovat naše hlasy a hlasy těch, které v této instituci zastupujeme. To je vše. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Termín pro podání pozměňovacích návrhů je 22. dubna v pravé poledne, projednání návrhu 28. května, přijetí v parlamentu 16. června. Tím se dostáváme k bodu 12 na pořadu jednání a to je první výměna názorů nad pracovním dokumentem týkající se prováděcí zprávy o implementaci výsledcích a celkovém hodnocení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity roku 2012. Slovo dostává pan Kukan, který je zpravodajem. Ale on tu není. A on ho nikdo ani nenahrazuje. Takže dostanou slovo stínoví zpravodajové paní Blinkevěčute za SAD. Děkuji chci srdečně poděkovat panu zpravodaji za tento pracovní dokument. Představuje dobrý základ pro naši další diskusi. Dovolte mi v souvislosti s touto zprávou zmínit několik aspektů. Jsem přesvědčená, že v této zprávě nehovoříme pouze o, to, o hodnocení tohoto evropského roku. Co se týče nějakých eh, správně technických kritérií. Musíme především hovořit o tom, že se v této politice musí pokračovat a že tato politika musí být i nadále rozvíjena. A musíme hovořit o tom, jaká rozhodnutí v souvislosti s touto politikou musíme přijímat chci přivítat, že tento rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity byl ze strany občanů hodnocen poměrně kladně. A to zejména s ohledem eh, na eh, porovnání s rokem 2011. Je důležité, aby tyto iniciativy, tedy iniciativy v tomto roce, v roce 2012, sloužily jako odrazový můstek pro další návaznou činnost, tedy podporu další aktivity v této konkrétní oblasti. A to zejména s ohledem na další budoucí vývoj demografické situace v Evropě. Je potřeba uvědomit si, že stárnoucí Evropa je zkrátka fakt. A tím pádem je potřeba zajistit, aby co nejvíce lidí mělo i nadále možnost podnikat co nejvíce všemožných věcí, a to i ve vyšším věku. A to je program, který musí sloužit jako strategický základ pro naši další práci. To znamená základ pro budoucnost. Co to ale znamená? Dovolte mi zmínit například aktivitu stárnoucích generací na trhu práce. Aktivní život je něco, co je potřeba dále prosazovat. Je potřeba se také více zaměřovat na to, jakým způsobem se budeme konfrontovat s nezaměstnaností v určitých věkových skupinách bude jistě potřeba zajistit přeškolení a přizpůsobení se trhu práce pro mnoho lidí a přizpůsobení se novému druhu, novému typu pracovního trhu. To znamená, budeme muset pracovat i se zaměstnavateli, aby i tito měli dostatečné pobídky pro to, aby investovali do starších lidí a aby do nich investovali i dále do budoucna. Ve zprávě se dočteme, že konkrétních cílů za rok 2012 nebylo dosaženo. Ráda bych rovněž upozornila na to, že jednotlivé akce v roce 2012 cílili pouze na ty lidi, kteří již tak jsou v této oblasti aktivní. Ovšem to je jenom taková obecná poznámka na okraj. Vzhledem k různým projektům v Evropské unii je potřeba do budoucna plánovat další aktivity tak, aby byly co nejrozšířenější a aby generovaly co největší přidanou hodnotu. Protože jsme teď konfrontováni se situací, jak ji popisují i naši partneři, která není uspokojivá. Je potřeba, abychom získali širší záběr a je potřeba tyto projekty vytvářet dlouhodobě udržitelné. Nehovořím pouze o důchodových systémech, hovořím také o zdravotnictví. Pan zpravodaj konec konců toto také zmiňuje v dokumentu, ale já bych jeho dokument ještě o něco málo doplnila. U 2004 jsme konfrontováni se situací, kdy Evropská unie má nové členské státy. Například u nás eh, v Litvě jsme zažili problém, že tedy, že totiž mnoho mladých kvalifikovaných lidí odešlo do zahraničí a to znamená, že v budoucnu pocítíme dosti značný finanční tlak na náš sociální systém. Protože ti vysoce kvalifikovaní, aktivní mladí lidé jdou pryč. Neodcházejí ti, kteří odvisejí od sociálního systému. No a lidé ve starších generacích mohou přispět k tomu, že sociální systém bude, bude i nadále udržitelný. To znamená, budeme muset investovat i do vzdělávacích systémů, do zdravotnictví, prevence chorob a stejně tak i do sociálních služeb. které se budou muset stát i přístupnějšími. A to tak, aby každý člověk více pocitoval tu existenci infrastruktury, Eh, pro starší osoby i v každodenním životě. Jsem přesvědčena, že se nám podaří s panem zpravodajem navázat dobrou spolupráci, Předložím příslušné návrhy a to je z mé strany vše. Děkuji za pozornost. Yes, uh... Děkuji vám. A nyní bych ráda požádala pana Kukana, aby nás jako zpravodaje seznámil s pracovním dokumentem. Už jsme si vyslechli prvního stínového zpravodaje, protože jsme eh, byli trošičku v předstihu, ale nyní jste na řadě vy. Prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Jsem velice rád, že vás mohu seznámit s pracovním dokumentem k mé zprávě, o vyhodnocení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012. Toto je moje první zpráva, první dokument pro výbor EMPL. A proto mi na něm opravdu hodně záleží, protože když se na mě podíváte, tak vidíte, že já sám jsem představitel aktivního stárnutí. A nechci zůstat jenom aktivním účastníkem stárnutí, chci být úspěšným účastníkem aktivního stárnutí a proto je to důležité i pro mou budoucí činnost v tomto výboru. V mojí zprávě v podstatě půjde o to, abychom vyhodnotili projekty, které byly zahájeny v roce 2012. Považuji se však za nezbytné využít tuto příležitost nejenom k tomu, abychom se ohlédli zpět, ale abychom také pokračovali dál v diskuzi a abychom se dívali i do budoucna. A budu se proto zaměřovat na doporučení, na to, jak postupovat dál. Důvod je celkem jednoduchý. V Evropě žijeme déle a máme méně dětí. Náš starý dobrý evropský kontinent čelí nebývalé demografické změně, která ovlivní náš systém sociálního zabezpečení, naše veřejné výdaje, naše ekonomické modely a také mezigenerační dialog. Už to začíná teď, v období 2015 až 35, kdy lidé z generace baby boomu, kteří se narodili někdy dvě desítky let po druhé světové válce, začínají odcházet do důchodu. A nastane situace, nebo já to trošku zjednoduším, v roce 2010 jsme měli čtyři pracující osoby na jednoho důchodce a v roce 2016 budeme mít dva pracující, kteří budou pracovat na jednoho důchodce. Situace se tedy opravdu hodně změní. A proto aktivní stárnutí a mezigenerační solidarita představují jedno z hlavních aktuálních témat, které vyžaduje naši neustálou pozornost. Je to téma, které zahrnuje aspekty sociální politiky, politiky zaměstnanosti, politiky zdravotní péče, technologický pokrok a environmentální politiky. Všechno dohromady. Nejenom, že evropský kontinent stárne, vidíme také stále větší rozdíly mezi jednotlivými regiony a členskými státy. V některých případech eh, jsou to dramatické rozdíly. Cílem Evropského roku 2012 bylo eh, zvýšit obecné povědomí o hodnotě aktivního stárnutí, stimulovat debatu, nabídnout jakýsi evropský rámec a prosazovat činnosti, které bojují s diskriminací na základě věku, se stereotypy a které odstraní překážky. Čeho se podařilo dosáhnout? Především se toto téma dostalo na pořad jednání, abych tak řekla ve všech členských státech. Nejlepších výsledků bylo dosaženo z hlediska zvyšování povědomí prostřednictvím evropské úrovně a národních iniciativ a akcí. Dvěma důležitými výsledky byl, aktiv, byl index aktivního stárnutí a hlavní směry pro aktivní stárnutí a mezigenerační solidaritu. Specifické iniciativy byly atraktivní pro řadu účastníků. Přestože rok 2012 posílil stávající politický dialog, nebyl tak úspěšný, pokud jde o zřizování nových sítí. Mobilizace na základě tohoto tématu byla patrná, ale začlenění sociálních partnerů bylo proměnlivé Celkově Evropský rok 2012 pomohl upravit národní politickou agendu z hlediska aktivního stárnutí a stimuloval výměnu osvědčených postupů mezi zeměmi. Přidaná evropská hodnota tohoto roku se projevuje mimo jiné z hlediska objemu, postupů, rozsahu, stanovení cílů, inovace a poučení. Zvýšil se počet iniciativ, které prosazují aktivní stárnutí v členských státech a posílily se poznatky a dovednosti jednotlivých zúčastněných stran a nejrůznějších organizací. Ukazuje se, že účinky Evropského roku 2012 přetrvaly i po konci tohoto roku a alespoň některé z nich budou zachovány i v průběhu dalšího období. Kolegové, přišel čas, abychom se na naši stárnoucí populaci dívali spíše jako na příležitost než na břemeno. Moje doporučení se záměří na konkrétní věci a budou se dotýkat hlavně následujících čtyř bodů. Je potřeba zachovat hybnou sílu, které jsme dosáhli. Úspěch počátečních projektů závisí na implementaci, následných krocích a na výměně osvědčených postupů. V tomto ohledu Evropský rok zahájil určité dobré iniciativy a my musíme zajistit, že budou pokračovat, že se budou dál rozvíjet a že kontakt mezi sítěmi bude zachován. Chci také zdůraznit, že ten koordinační trojúhelník mezi tvůrci politiky na národní nebo evropské úrovni, občanskou společností a soukromým sektorem by se měl zintenzivnit. To by znamenalo své dohromady politiky, zástupce nevládních organizací, starší občany a profesionály v oblasti pomoci a technologií. Dále je třeba rozvíjet stříbrnou ekonomiku. To souvisí s tím, že musíme podpořit ekonomiku, která slouží stárnoucímu obyvatelstvu. Pojí se to s ekonomickými příležitostmi, které vyplývají z veřejných i spotřebitelských výdajů ve vztahu ke stárnutí populace. Souvisí to s konkrétními produkty, službami a potřebami těch, komu je více než 50 let. Zaměřili bychom se tedy na růst komerčního sektoru, na zdravotní péči a sociální služby a také na výzkum a rozvoj. Třetí bod je zaměření na společenské aspekty aktivního stárnutí. Společenské aspekty by se měly zaměřit na to, aby se starší občané stali plnohodnotnými členy naší společnosti a také na jejich účast v každodenním životě. mladší generace by měla být vystavena všem generacím a měli bychom aktivně podpořit strukturovaný dialog mezi starší a mladší generací. A měli bychom se také zaměřit na celoživotní vzdělávání, což dlouhodobě přispěje k tomu, že starší generace bude mít lepší šanci najít si práci. A za čtvrté, musíme bojovat proti diskriminaci na základě věku a proti stereotypům. A v neposlední řadě Pokud máme úspěšně zvládat demografické změny, musíme řešit diskriminaci, diskriminaci na základě věku související s věkem. A tady mluvím nejenom o přístupu k zaměstnání a trhu práce, ale mluvím také o tom, že je potřeba chránit práva všech lidí, všech členů naší společnosti. Všichni jsme zranitelní, všem nám hrozí zneužívání a proto je tomu třeba věnovat pozornost. A skončil bych citátem eh, z toho programu. Aktivní stárnutí znamená stárnout v dobrém zdravotním stavu a jako plnohodnotný člen společnosti mít pocit většího naplnění v práci, větší nezávislosti v každodenním životě a většího zapojení co by občana. Byl bych rád, kdyby se má mé zprávě tyto myšlenky odrážely, byl bych rád, abychom zahájili debatu o tom, co je možné udělat, abychom navázali na to, co jsme začali už v roce 2012. Kolegové, já se těším na vaše připomínky, na vaše příspěvky. V rané fázi přípravy této zprávy, protože tak mluvíme o pracovním dokumentu. A také bych rád vyzval kolegy v meziskupině pro aktivní zdárnutí a pro mezigenerační solidaritu, aby přispěli. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you. Děkuji. Máte naprostou pravdu, když říkáte, že dnešní lidé, kteří stárnou, jsou aktivní. Já jsem slyšela, že jistá žena, která je 67 let, se bude ucházet o post prezidentky Spojených států a ta může být právě příkladem toho, že být starým dnes je něco trošku jiného, než jak to bylo třeba před 50 nebo 70 lety. Jako další doslává z toho stínový zpravodaj pan Krasnodevsky. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já naprosto souhlasím s názorem zpravodaje, který říká, že tato témata jsou velmi důležitá. V naší politické skupině jsme měli pracovní skupinu, která se zabývala otázky demograf- otázkami demografie mezi generačními vazbami a stárnutím v evropské společnosti. Ale musím vám říct, že když jsem nebyl europoslancem, když jsem byl prostě aktivním občanem své země, členského státu EU, tak jsem si nevšiml nějakého velkého rozdílu mezi rokem 2012 a ostatními roky. Pokud jde o starší osoby a mezigenerační solidaritu. Možná, že se nějaké zajímavé akce konaly, ale když se zeptám, jestli měli skutečný dopad na sociální realitu, musím odpovědět, že asi těžko. V posledních letech jsme naopak byli svědky zvyšování důchodového věku v zemích. Já nevím, jestli je to ta správná cesta. Vy říkáte, no, zmiňujete tu dámu, která se uchází o post prezidentky ve Spojených státech, ale máme i negativní případy, negativní příklady třeba v německých médiích. Žena, která je 65 let, čeká paterčata, takže takové věci se také stávají. Chci vám říct jednu věc. Evropská unie a Evropa toho musí dělat ještě hodně, aby se změnil přístup ke starším osobám. Mluvíte o tom jako o jednom z klíčových aspektů. Když to třeba porovnáme se Spojenými státy, když porovnáme Spojené státy a členské státy EU, v Evropě je diskriminace na základě věku rozhodně rozšířenější. Chci zmínit dvě věci, které ve vašem pracovním dokumentu zatím nejsou. První už tady zazněla, hned na začátku. Aktivity starších osob nesmí být povinností. Nesmí to být jakýsi pokus, jak vyřešit ekonomické problémy. To se bohužel příliš často stává. Velmi často biologický věk v různých zemích v závislosti na sociálním rozvoji těchto zemí znamená něco úplně jiného. V některých zemích mají starší lidé mnohem horší přístup ke zdravotní péči v důsledku svého věku. To je první věc. A druhá věc, chci upozornit na to, že důstojnost starších osob a velice často také sociální začlenění eh, probíhá přes rodinu a jejich aktivita, nebo to, že chceme být aktivnější, nemůže znamenat, že společnost bude stále odcizenější, což se často stává. V důsledku řady činností a tržního vývoje, vývoje vazeb na trh nebo vazeb mezi různými lidmi. Já mám samozřejmě mnohem víc připomínek, ale mám také ještě jednu jazykovou poznámku. Aktivní stárnutí. Já nevím, jak to zní anglicky, ale v polštině je to jakási jazyková příšernost. Když mluvíme o tom, že chceme být aktivní ve starším věku, nejde vlastně o aktivní stárnutí. Prostě polsky to nezní dobře. Možná, že bychom ten proces měli nějak zpomalit, možná, že bychom měli mládnout. Evropská unie je známá tím, že vymýšlí prapodivné jazykové struktury, ale v polštině aktivní stárnutí já doufám, že nebudeme až tak aktivně stáhnout do budoucna. Není pan Michael za skupinu ALDE, stínový zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že mezi námi není lepší osoba, které bych byl ochoten svěřit zprávu na toto téma. Dovolte mi zareagovat na to, co tu právě řekl pan Krasnoděvský. Mně se také nelíbí představa aktivního stárnutí. Já bych dal přednost pasivnímu stárnutí. Rád bych žil déle. Ale tedy k tomuhle bodu dospějeme všichni, dříve či později. Paní předsedkyně, já jsem přesvědčen, že toto téma si zaslouží diskuzi, že zpráva o něm bude velmi dobrá. Když nový předseda Evropské komise představoval svůj program, čekal jsem, že řekne něco k tomu, o tom, zdali Evropa potřebuje strategii, která by reagovala na demografické změny. Dokonce jsem položil tu otázku, neobdržel jsem odpověď, nicméně otázka byla zaznamenána. A členové výboru INTE jsou odhodláni toto téma nadále do budoucna prosazovat. Dnes eh, zjišťuji, že více než kdy dřív, více než během mého předchozího funkčního období, se téma stárnutí objevuje na pořadu jednání, a to ve všech dimenzích, ať už jsou to hospodářské nebo sociální. Ve zprávě k Evropskému roku o aktivním stárnutí a o solidaritě mezi generacemi jsem si všiml, informace v tom smyslu, že jenom 42% evropských občanů zajímají eh, starší spoluobčané. Ačkoliv jde o lidi, kteří jsou v podstatě součástí stejné generace, řada z nich. Lidé se ale nevnímají jako stárnoucí. to myslím platí o větším procentu než o pouhých 42. Nicméně myslím si, že budeme-li debatovat o této zprávě, o tomto tématu, dospějeme k tomu, že Evropský parlament na sebe musí vzít větší zodpovědnost. A přijít s moderními politikami toho, jak se vyrovnat s fenoménem stárnoucí populace. Musíme mít například k dispozici schémata, která umožní zaměstnávání těch eh, té mladší generace stárnoucích, stárnoucích lidí, kteří přišli o práci během hospodářské krize a přesto jsou pořád ochotně pracovat. Pak je to otázka ochrany určitých norem zdraví, které by měly být harmonizovány Evropským parlamentem a přístupné všem. Další otázka, která mě velmi zajímá, je, zdali bychom nemohli zavést nějaké společné normy a pak také dozor nad tím, jak se chovají penzijní fondy. Celá řada států používá penzijní, peníze z penzijních fondů k tomu, aby kryla svůj rozpočtový deficit a to je něco, čemu je třeba věnovat pozornost. Závěrem dovolte pár slov k tomu, jak stárnoucí populace může pomoci jiným lidem jak se mohou lidé pomáhat mezi sebou. Například ve Slovensku máme 600 dobrovolníků, kteří mají v péči zhruba 150 tisíc svých protějšků, také tedy od 60 let a výš. To je tedy podpora toho kvalitního života. Možná, že bychom se měli snažit víc. Nebo víc, víc ocenit tedy tu pomoc, kterou si v rámci stejné generace a poskytují stárnoucí spoluobčané, protože to by umožnilo lidem vlastně z takové dobrovolnické pomoci udělat Eh, vedlejší pracovní poměr. V minulosti jsme často vyhlašovali Evropský rok něčeho. Tím nejznámějším byl asi rok mezi kulturního dialogu, mezi náboženstvími. Tyhle iniciativy nepřinesly žádné výsledky. Já tedy doufám, že letos se konečně dočkáme trvalých výsledků. Děkuji. Stínový zpravodové za zelené GUE a FTT tady nejsou, takže zahajuji diskuzi. Paní Jeslověcká. Dovolte mi zareagovat na to, co řekl pan Krasnodemský. Já znám 20-leté, kteří si připadají staří a znám mnohé, kterým je 60 a 70 a jsou aktivní a působí mladě. což ostatně je vidět i na některých členech našeho výboru. Takže je důležité zůstat aktivní a mám-li zareagovat na to, co tu řekl Eduard ve svém stanovisku. Evropský rok solidarity mezi generacemi. Já si pamatuji, jak radostně jsme schvalovali návrh věnovat tento rok navazování vztahů mezi mladou a starší generací. A já se také těším na výsledky, které tento rok přinesl. Vy jste nás o některých z nich informoval a já tedy jsem velmi smutný z toho, že vlastně tedy těch přínosů bylo velmi málo. Možná bychom měli upozorňovat mladé lidi na to, že mají zodpovědnost za své rodiče, za své prarodiče. A že je důležité tedy eh, starat se o starší generaci. Mně se zvláště ve vaší zprávě líbil bod, ve kterém upozorňujete navazujete na proběhlé projekty, říkáte, v čem se můžeme poučit. Podle mého názoru je užitečné také upozornit na problematiku monitorování využití strukturálních fondů a podívat se na to, zdali ty prostředky jsou skutečně používány k navazování a budování vztahu mezi generacemi. Pokud ano, mohlo by to být velmi důležité nejenom pro budoucnost naší generace, ale také těch dalších. Také si myslím, že když se podíváme na sociální investice a říkáme, že je velmi důležité investovat do této oblasti života, měli bychom věnovat pozornost těm opatřením, která se osvědčila. Například před hospodářskou krizí v Nizozemsku existovaly dotace pro prarodiče, kteří se starali o svá vnoučata. To jsou nástroje, které pomohou navazovat vztahy mezi generacemi, protože podporují starší lidi a umožňují jim zůstat aktivní. Mezi staršími lidmi máme také celou řadu potenciálních mentorů. ale ti tedy nevždy mají možnost hovořit se zástupci mladší generace. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvod musím říct, že jde zprávu o Evropském roku 2012 a teď je 2015, takže o tři roky víc. A já mám pocit, že tady už nám trochu ujel vlak v této práci. Možná jsem to špatně pochopil. A budu rád, když mě někdo přesvědčí o opaku. Nicméně, I kdyby lidé tvrdili, že nemají hospodářské problémy, neznamená to, že se nemusíme snažit získat starší generace zpátky do pracovního eh, procesu. Ve Francii ještě v 80. letech se pracovalo i po dosažení 65 let. A lidé tedy velmi často umírali okamžitě, jakmile odešli do důchodu, nebo maximálně čtyři roky poté, jako byl případ mého otce. Zpravodaj tedy rozpracoval čtyři klíčové body, ale v podstatě říká za prvé, že je potřeba lidi vzdělávat a vysvětlovat všem. Je možná tedy užitečné nutit naše starší lidi, aby víc pracovali. To doufám se pletu. A druhý bod, ve kterém se doufám také pletu, je tedy ten termín šedá ekonomika. Je to jako kdybychom si předstírali, že v Evropě nemáme žádné hospodářské problémy a teď konečně na té starší generaci něco vyděláme. A za třetí, jako by to nestačilo, Nejenom tedy, že je možné vydělat peníze, ale všichni z toho také musí těžit. To znamená, že bychom integrovali mladé lidi na trhu práce a to i do takzvané tedy šedivé nebo stříbrné ekonomiky. A poslední bod, a to je tedy ta třešnička na dortu. Aby to stanovisko nebylo zamítnuto, a rychle zmíníme trochu diskriminace. Lidé by neměli být eh, nuceni opustit aktivní hospodářský život kvůli věku. No to všechno zní velmi optimisticky, ale odpuste mi, že se na to dívám přesně opačně. Mně je 54 A já si myslím, že v jakémkoliv věku máme právo užívat si život a užívat si určitá privilegia. Máme právo začít konečně dělat věci, na které jsme celý život neměli čas, máme právo si odpočinout, máme právo cestovat, objevovat svět. A jak řekl jiný kolega, máme také právo zapojit se do e, spolků a, a kroužků a pomáhat lidem, kteří podobně jako my budou brzy starší. A také máme právo starat se o vlastní rodinu, vlastní vnoučata a tak dále. Jinými slovy, máme právo dospět do věku, kdy si řekneme, že už nechceme pracovat a přispívat k evropské nebo národní prosperitě. Děkuji. Pan Marataj se hlásí. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva je pro mě zajímavá, protože se zabýváme problematikou aktivního stárnutí. Je pravda, že to je takový trošku zvláštní termín. Pojďme se tedy říct, co myslíme aktivním stárnutím. Měli bychom vzít v úvahu například odhad životnosti v různých profesích. U manuálně pracujících je tedy tahle doba o 6 roků kratší než u administrativních pracovníků. A musíme tedy starší lidem dát možnost, aby ovlivnili vlastní osud, aby měli dost strojů, nebyli nuceni se vracet zpátky do práce ve věku 70. Měli by mít možnost zapojit se například eh, do rozvíjet své koničky, zapojit se různých aktivit, být členy různých spolků, prostě být aktivní. a také se zapojit do veškerého dění okolo. A pak teprve hovořit o povinnosti být solidární, mezigeneračně solidární. Stárnutí je teď jistě jednodušší z hlediska zdraví. A my jako mladší členové společnosti se musíme zabývat tím, jak umožnit tedy těm starším lidem důstojné stárnutí, tak aby měli k dispozici zdravotní péči a všechno potřebné. To je moje pojetí správného stárnutí a pokud s tím souhlasíte, mohu to podpořit. Není to o tom, že budeme odsouvat věk odchodu do důchodu, nutit lidi pracovat déle. To podle mě aktivní stárnutí není. Já myslím, že aktivní stárnutí znamená dát lidem možnost užívat se, jestli chtějí, nebo naopak zůstat v práci déle. A příklad té dámy, která se uchází o post prezidenta amerických států v 67. Já to vítám, 67 není žádný věk, ale jestliže 40 let, pokud by 40 let předtím pracovala na montážní lince, automobilce, nejsem si jist, že bych věřil tomu, že ještě na takový post má. A nyní tedy pan Kulka. Za prvé chci poděkovat všem kolegům za tuto debatu. která byla velmi obohacující. Já nebudu zacházet do detailů, ale no, Vyjádřím se k některým připomínkám. Jsem překvapen, že někteří kolegové mají problém s termínem aktivní stárnutí, zvláště polský kolega, protože slovenština a polština jsou si jazyky velmi blízké, my si jednoduše rozumíme, některé termíny lze jednoduše přeložit jako například aktivní stárnutí, takže ví, co kdybyste přišli s vlastní autentickou polskou terminologií, nikoli s doslovným překladem? To může být problém nejenom pro tuto politiku. Máme i další zkratky, které jsou překládány eh, trest, způsobem, který by měl být trestní, jako například tedy eh, vnější služba. Čili apeluji na vás, abyste si zvolili termín, který v polštině dává smysl. Souhlasím s tím, co tu řekla Danuta. Také znám celou řadu lidí, kterými 75 a jsou pořád ještě mladí a aktivní a znám velmi staré 20 leté, ať už chlapce nebo dívky. Říká se, že vaše datum narození jsou jenom čísla na papíře, nic o vás nevypovídají. A pokud jde o tu 67-letou dámu, která kandiduje na prezidenta Spojených států, samozřejmě, že strávila celý svůj život prací v politice. Takže je přirozené, že se uchází o tento post. Je dost nepravděpodobné, že někdo od montážní linky by se rozhodl kandidovat. A pokud někdo říká, že 67 je pokročilý věk, víte, kolik bylo Ronaldu Reaganovi? A přesto tedy vyhrál studenou válku. Porazil ruské impérium. A to už mu bylo přes 70. Takže nesnižujte význam dámy, které je 67. Oceňuji Danutin příspěvek a pokud jde o pana Martena, myslím si, že bychom měli vést důkladnou diskuzi, ve které bychom se to vysvětlili a pokud je o naše dva francouzské kolegy, tato zpráva rozhodně nenutí starší populace, aby se vracela do práce. Ale pokud někdo řekne, že je k tomu připraven a rád by pokračoval, pak je dobré, aby nebyl diskriminován jenom proto, že je starý. Je to tedy otázka možností. Dát jim tu možnost, pokud se to budou přát. A samozřejmě kvalita života je velmi důležitá. Ta je potřeba pro starší osoby, protože staří lidé často oceňují i drobnosti, které pro ně někdo udělá. Nejde mi tedy o nějaká velkorysá schémata nebo filozofické konstrukce, jde mi o ty běžné věci, které usnadní život starším ročníkům. Pokud si někdo myslíte, že účelem této zprávy je nutit lidi, aby pracovali víc, ne, pokud se chtějí začít užívat života, dejme jim tu možnost. Ale Neměli bychom zavádět jako nějaké pravidlo, že ve chvíli, kdy je vám 60 nebo 70 nebo 50, takový je trend u nás doma, v 50 jsou lidé propouštěni, protože jsou příliš vnímáni jako příliš staří na svoji práci. A já tady říkám, ať už lidé chtějí dál pracovat, nebo si užívat víc života, dejte jim tu možnost. Děkuji velice, ještě jednou. Jsem si jist, že to byla dobrá diskuze a že si vyjasníme celou řadu věcí, díky kterým se zpráva stane přijatelná. Ne pro všechny, to není nikdy možné, ale která bude odrážet většinové přesvědčení členů tohoto výboru. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Návrh zprávy posoudíme 28. května a lhůta pro pozměňovací návrhy je 3. červen v poledne ve 12 hodin. A pozměňovací návrhy projednáme 23. června a 15. a 16. července budeme zprávu schvalovat ve výboru pro zaměstnanost. Nyní přistoupíme k poslednímu bodu na pořadu jednání. Vyslechneme si prezentaci Eurofundu o zprávě o využití výjimky ve směrnici o pracovní době členskými státy. A slovo předávám zástupci Eurofundu, panu Chuergovi Kabritovi. Prosím, máte slovo. Nevím sice, kde jste, ale... A, tamhle jste, já jsem vás neviděla. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji za tuto příležitost seznámit vás s výsledky výzkumu, který jsme v nedávné době prováděli. Dámy a pánové, jsem velice rád, že tady mohu zastupovat Evropskou nadaci pro vylepšení životních a pracovních podmínek a říct vám něco o výjimce z Evropské směrnice o pracovní době. Ve své prezentaci se krátce zmíním o tom, co je vlastně ta směrnice o pracovní době, jaké jsou stávající možnosti pro výjimky z této směrnice, jaká ustanovení platí pro výjimky. Dále zmíním výzkum, který jsme v nedávné době prováděli a stále ještě provádíme. Podíváme se na to, jak se mapuje využití této výjimky ze směrnice o pracovní době, do jaké míry se tato výjimka využívá, jak vypadá současná debata na toto téma a potom na závěr ještě několik poznámek, které snad eh, také eh, budou základem pro dnešní diskuzi. Když se podíváme na to, z čeho to všechno vychází, je to směrnice Rady 2003-88. Tato směrnice v podstatě stanoví požadavek organizovat pracovní dobu na základě principů zdraví a bezpečnosti pracovníků. Takže tady můžeme odkázat na směrnici 89, neboli takzvanou rámcovou směrnici o zdraví a bezpečnosti pracovníků. Směrnice o pracovní době v podstatě vyžaduje, aby členské státy Evropské unie zaručily určitá práva pro všechny pracovníky. A je to v podstatě maximální pracovní týden, minimální doba na odpočinek v práci a také minimální doba placené dovolené. To jsou v zásadě práva, která vytváří tato směrnice. Směrnice byla přijata Evropským parlamentem a radou podle článku 153, ale chci také zdůraznit, že Soudní dvůr již uznal ustanovení směrnice a uvedl, že maximální pracovní doba, roční placená dovolená a minimální doba na odpočinek mají zvlášť velký význam pro společenství. Každý pracovník musí mít tato práva, to znamená, že v podstatě došlo k uznání těchto prvků jako práv jako v rámci e, sociálního práva společenství pro všechny pracovníky. A musíme mít také na, na paměti listinu základních práv, která také zmiňuje spravedlivé pracovní podmínky a je tam také první odstavec článku 31. Každý pracovník má právo na pracovní podmínky, které respektují jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost. A v druhém odstavci se uvádí, že každý pracovník má právo na omezenou maximální pracovní dobu, na dobu odpočinku každý den a každý týden a na každoroční placenou dovolenou. To tedy znovu dokládá tyto prvky jako základní práva v Evropské unii. Takže, když se zamyslíme nad těmito prvky a když se ještě blíže podíváme na samotnou směrnici, uvidíme, že jsou tam možnosti pro výjimky, pro odchylky od těchto zásad, které stanoví směrnice. Velice krátce vás upozorním na článek 17, což jsou výjimky eh, povolené pro určité specifické situace a dále článek 18, což jsou výjimky prostřednictvím kolektivních smluv a dále článek 22.1 a na to se dnes právě zaměříme. A to je možnost pro členské státy neuplatňovat článek 6. A článek 6 směrnice se týká maximálního pracovního týdne. V podstatě se tam uvádí, že žádný pracovník by neměl pracovat více než 48 hodin týdně, včetně přes časů. Takže když se zaměříme na tento článek, článek 22.1, omlouvám se, Velice krátce. Členské státy si mohou tuto možnost zvolit, pokud přijmou nezbytná opatření, aby se zajistilo, že s tím bude souhlasit pracovník, že pracovník bude souhlasit s tím, že bude pracovat víc, než je ta maximální pracovní doba týdně, že to nebude mít žádné důsledky, když takový pracovník nebude ochoten podepsat takovou dohodu, zaměstnavatelé musí mít záznamy o těchto dohodách a tyto záznamy musí být k dispozici pro příslušné orgány. A tím máme na mysli inspektoráty práce, které musí mít přístup k záznamům o tom, kolik pracovníků a kteří pracovníci souhlasili s výjimkou ze směrnice o pracovní době, pokud je o maximální pracovní dobu, kterou směrnice stanoví. A dále. První otázka, kterou si klademe, zní, jestli to má nějaká omezení, jestli je tady nějaké maximum nebo nějaký limit pro tuto možnost pracovat víc než těch 48 hodin, které stanoví směrnice o pracovní době. A zdá se, že ne, protože směrnice nestanoví žádné limity, pokud je o pracovní dobu, na které se může pracovník se zaměstnavatelem dohodnout nad rámec 48 hodin. A není tam ani žádné referenční období, neboli jak dlouho to může trvat, jestli je to jenom týden, nebo dva měsíce, nebo rok. Nic takového se tam neurčuje. Nicméně, když se blíž podíváme na směrnici, dá se z toho odvozovat, že jsou tam eh, dva implicitní limity. Za prvé 78 hodin týdně, protože podle ustanovení směrnice o pracovní době musí pracovníci odpočívat minimálně 90 hodin týdně. A když těch 90 hodin týdně odečteme od eh, celkového počtu hodin, 168 hodin týdně, tak v podstatě dospějeme k těm 78 hodinám. Takže to je ten implicitní limit. A pak je tady druhý implicitní limit, a totiž možnost nebo respekt principu zdraví a bezpečnosti pracovníků. A vnitrostátní orgány, inspektoráty práce, když kontrolují záznamy o této situaci, mohou pracovníkovi zakázat práci, pokud to má nějaké důvody související se zdravím a s bezpečností. A tady je další otazník, protože jde o to, o jaké principy v podstatě jde. Jak už jsem říkal, můžeme odkázat na rámcovou směrnici, ale žádné takové případy jsme v praxi nenašli. A v této souvislosti chci také upozornit na to, že v současné době máme celou řadu studií, některých z nich e, dokonce dělala moje organizace Eurofund, a ty ukazují, že tady je vztah mezi dlouhou pracovní dobou, zejména po delší časové období, a mezi větší úrazovostí, větší chybovostí, sníženou produktivitou, většími problémy s vyvážením pracovního a soukromého života, stresem a také negativním dopadem na zdraví pracovníků. Jsou tady tedy eh, jisté důkazy, v podstatě hodně důkazů negativního dopadu dlouhé pracovní doby po dlouhé období na pracovníky a zejména na jejich zdraví. A konkrétně jsme dostali žádost, a tady chceme poděkovat tomuto výboru, Chceme poděkovat za žádost, abychom aktualizovali studii, která vyjasňuje, jak členské státy tuto konkrétní výjimku využívají a do jaké míry a jaký dopad to má na pracovníky a zaměstnavatele v Evropské unii. Takže velice krátce metodologie, která už jsme použili, byla standardní konzultace naší sítě korespondentů, národních korespondentů, kteří mají zkušenosti s pracovními podmínkami, jsou odborníky na pracovní podmínky a pracovně právní vztahy a položili jsme jim čtyři otázky. Za prvé, zda vůbec taková výjimka v této zemi je uplatňována, jestli existují nějaké údaje o uplatňování této výjimky, jaký je hlavní dopad této výjimky na pracovníky a na zaměstnavatele a také zda v poslední době probíhala debata na toto téma. Samozřejmě nemělo to moc velký rozsah, ale stejně si myslím, že jsme zjistili velice zajímavé výsledky, o kterých vám dnes chci něco říct. Takže za prvé, můžeme země se skupit do tří větších skupin. Za prvé ty země, kde je výjimka povolena a obecně se využívá. To znamená, že ta výjimka se dá použít bez ohledu na odvětví nebo oblast aktivity, a to je to Bulharsko, Kypr, Estonsko, Malta a Spojené království. Dále máme skupinu 11 zemí, kde je výjimka povolena, ale omezena. Je to Belgie, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Lotyšsko, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko a Španělsko. A dále je to skupina zemí, které vyhlásily, že nebudou tuto výjimku využívat a patří tam Rakousko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Itálie, Litva, Lucembursko, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko. Tak tady v podstatě vypadá ta mapa, ty tři různé situace a dávám chvíli na to, abyste se na to mohli podívat a zamyslet se nad tím a možná také najít svou vlastní zemi. Chci upozornit na to, že většina těch oranžových zemí na této mapě, které výjimku povolili, ale omezili, Toto omezení vztahuje na zdravotnictví. Jedná se tady o lékařské pracovníky, zdravotníky, pracovníky eh, pohotovostních služeb. Ti mají výjimku z těch 48 hodin. A je tady také vztah nebo vazba na pracovní pohotovost. Neboli pracovníci musí být k dispozici zaměstnavateli a pokaždé, když jsou povoláni, musí nastoupit do práce. těchto situacích tedy platí tyto dva prvky, je to omezené. Nicméně mezi jednotlivými zeměmi je řada rozdílů. To tady všechno nemůžu projít. V této tabulce máte větší eh, podrobnosti o jednotlivých zemích, které jsou na tomto seznamu. Upozorním je na dvě země, Českou republiku a Španělsko, protože tyto dvě země uplatňují výjimku ve zdravotnictví, ale v těchto zemích je to dočasné ustanovení pro tuto výjimku. A v mezidobí platnost těchto dočasných eh, ustanovení vypršela, to znamená, že jak ve Španělsku, tak v České republice ta výjimka teď neplatí. Další otázka zní, kolik toho víme o rozsahu využití této výjimky. Máme rok 2015. O směrnici se diskutovalo před pár lety a v podstatě je to tak, že toho moc nevíme o využití této výjimky. Výjimkou je Spojené království, kde byla studie pracovně právních vztahů od roku 2011, ale s touto výjimkou toho moc nevíme o využití této výjimky. I v těch zemích, kde platí obecně. A v poslední době také byla studie v Rakousku, kterou zadala Rakouská lékařská komora. V roce 2013 eh, provedli určité rozhovory a ptali se lékařů na přesčasy, na to, kolik hodin pracují a zjistili, že v průměru týdenní pracovní doba lékařů je 59 hodin. A to pokleslo z 59 v roce 2006 na 54 v roce 2014 ale i tak je to jednoznačně nad ten rámec, který stanoví směrnice o pracovní době. A také se jich ptali, kolik hodin by chtěli pracovat. A oni říkali, že v průměru by chtěli pracovat 42 hodin. A také velký počet dotazovaných lékařů, 76%, tvrdil, že by byly pro povinné snížení toho, eh, omeze, toho nepřerušeného pracovního období na 25 hodin. To znamená, že lidé nechtějí pracovat víc než 25 hodin v kuse. Takže víme toho opravdu málo. Abychom si udělali lepší představu, rozhodli jsme se, že se podíváme na své vlastní údaje z, z průzkumu z roku 2010, abychom zjistili, jestli tady nějaký vztah mezi existencí výjimky a tím, že eh, lidé pracují dlouhou dobu. Takže tady máme zastoupeny ty tři skupiny zemí, o kterých už jsem mluvil. Modré vlevo jsou ty, které mají obecnou výjimku, oranžové uprostřed mají omezenou výjimku a zelené vpravo nepovolili výjimku. A máme tady podíl pracovníků, kteří pracují víc než 48 hodin týdně hlavním zaměstnání a ve vedlejším zaměstnání, pokud mají ještě druhé zaměstnání. A vidíme, že v průměru v těch zemích, kde výjimka není, mají menší podíl pracovníků. Nicméně, když se podíváme pozorně, vidíme, že v Rumunsku a v Řecku to jsou ty země vpravo, to se hodně odlišuje od zbytku. A máme tedy dojem, že dlouhá pracovní doba nemusí být nezbytně nutně spojená s existencí nebo s povolením té výjimky, je to spíš otázka organizace práce a také otázka kultury a otázka toho, jak důležitá je dlouhá pracovní doba pro podniky a pro pracovníky v jednotlivých zemích. Pokud je o současné debaty, zjistili jsme, že v členských státech, které teď neumožňují uplatňování výjimky ze směrnice Jen v některých případech jsou problémy. První je případ Rakouska. To je zajímavý případ, protože v lednu 2015, od 1. ledna tohoto roku, byl schválen dodatek eh, k zákonu o pracovní době v nemocnicích, což umožňuje lékařům souhlasit s výjimkou z těch 48 hodin, i když přes časy klesají z maximální 60 hodin týdně v současné době. Do roku 2021 to má klesnout na to, co máme ve směrnici o pracovní době, což je tedy těch 48 hodin. Takže Rakousko v podstatě formálně řeklo, že nechce uplatňovat výjimku, ale z praktických důvodů a protože je to problém ve zdravotnictví, od začátku tohoto roku výjimku povolilo s úmyslem snížit maximální limit do roku 2021. A v Chorvatsku loni probíhalo vyjednávání za podpory vlády ve vztahu k flexibilní pracovní době v zemi, byly to diskuze se sociálními partnery a také byly zajímavé případy Irska, Řecka a Itálie. Na to nedávno odkazovala Evropská komise dala je v podstatě k soudu, předvedla je k Evropskému soudnímu dvoru, protože nedodržují evropská pravidla pro omezení pracovní doby lékařů ve veřejné zdravotní péči. A poslední věc, Česká republika a Francie, opět, to je otázka dlouhé pracovní doby ve zdravotnictví. V České republice, jak už jsem říkal, ta ustanovení v roce 2013 přestala platit Nicméně máme důkazy o tom, že dlouhá pracovní doba přetrvává, zatímco ve Francii koncem loňského roku byla stávka stá, in, mediků, kteří stávkovali proti dlouhé pracovní době. Pracovali údajně přes 60 hodin týdně. Takže když půjdeme dál, dostávám se k závěrečným poznámkám v souvislosti s touto studií. Za prvé, od roku 2010 se neprojevuje žádná velká změna, kromě těch zemí, o kterých jsem mluvil. Ta legislativa se moc nezměnila. Pokud je o využití této možnosti, moc toho nevíme, jak už jsem říkal. Takže v podstatě nevíme, jak to je. Museli bychom vyzkoušet další zdroje informací, a pokusit se získat tyto informace. Protože tady je také důležité vědět víc o těch podmínkách, za jakých se tyto výjimky uplatňují, o době trvání těchto výjimek. O tom moc nevíme. Ale tohle vědět by bylo důležité. A víme také, že to má negativní dopad na zdraví, bezpečnost a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a také na klienty a pacienty. A z toho vyplývá, že rozhodně máme pádné důvody pro to, abychom dospěli k tomu, že limity čas pracovní doby jsou prospěšné jak pro pracovníky, tak pro podniky a klienty. A poslední věc, to je možná otázka dnešní diskuze. Je tady řada otázek, které zatím zůstávají nezodpovězené. Patří k nim i to, co všechno ta výjimka pokrývá. Pokrývá pracovníka anebo pracovní smlouvu. Protože můžete mít lidi, kteří mají víc pracovních smluv a pokud to pokrývá jenom jednu smlouvu, může nastat situace, že lidé budou pracovat mnohem víc, než je ten limit, který stanoví směrnice o pracovní době. Protože se kontroluje jenom jedna smlouva a ne všechny dohromady. Jaký má kumulativní dopad, eh, jak jsou nastavené ty jednotlivé smlouvy. A další důležitá věc je také to, co dělají příslušné orgány, inspektoráty práce, jestli mají vůbec nějaké prostředky k tomu, aby dokázali sledovat využití těchto výjimek. Protože nedostatek údajů ukazuje, že tady máme možná problém a že bychom možná rádi zašli do větší hloubky. A poslední věc. Důležité také dozvědět se něco víc o důvodech pro tuto výjimku, protože v mnoha zemích se diskutovalo o tom, že pokud lidé chtějí pracovat víc, měli by mít tuto možnost, ale v některých zemích lidé musí pracovat víc proto, protože mají poměrně nízké mzdy a proto musí pracovat delší dobu, aby dosáhli příjmu, který je dostatečný k tomu, aby se dokázali uživit. Takže v zásadě jde o to, že musíme zajít do větší hloubky a potřebujeme další průzkum, do větší hloubky, abychom věděli, jak to vlastně vypadá s uplatňováním této výjimky. A ještě než skončím, rád bych tady upozornil na několik věcí. Tady máme seznam určitých publikací, našich publikací v angličtině o pracovní době, věci, které se týkají vztahu mezi dlouhou pracovní dobou a třeba zdravím pracovníků. A tady chci ještě upozornit na několik projektů, které se chystají, včetně průzkumu pracovních podmínek pro rok 2015, ten probíhá teď a v příštím roce budeme mít víc údajů, takže toho budeme vědět trošičku víc. A možná, že dokážeme také lépe posoudit tento vztah mezi dlouhou pracovní dobou a dalšími pracovními podmínkami. Mnohokrát děkuji za pozornost. Eh, děkuji, pane Cabrito. Teď tedy otevírám plénum a jako první má slovo Terry Reinke. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane, za velmi zajímavou prezentaci. Je, myslím, důležité, abychom my jako výbor EMPL se tímto tématem zabývali. Dovolte mi pár otázek k věcem, které mne zaujaly. První věc se týká té mapy, kterou jste nám ukázal s používáním té výjimky. Je skutečně zajímavé, že to je tak barevné. Šetřili jste jestli se ta využívání té výjimky nějak vztahuje k modelům sociálního blahobytu v těch daných zemích. Já měla trošku pocit, že tam určitý vztah je, ale možná vy jste to studovali více. A e, případně pokud máte nějaké politické závěry z tohoto, tedy v jakém diskurzu, v jakém kontextu se ta výjimka diskutuje v daných státech, za druhé se vás chci zeptat na český a španělský případ. Řekl jste, že tam teď máme přechodná období. Šetřili jste, jaké strategie tyto státy používají, třeba co se týká zdravotnického sektoru a jak úspěšné ty strategie jsou, a případně také v těch ostatních státech, jaké strategie by byly mohly bývaly fungovat při aplikaci směrnice o pracovní době. Pak mám otázku na sektorální dohody. Ehm, řekl jste, že sektor zdravotnictví je ten, který je nejčastěji předmětem té výjimky, ehm, zejména v těch zemích s omezeným použitím eh, této výjimky. Chci se zeptat, zda existují nějaké další sektory, kde to je podobné a jakým způsobem tam věci probíhají zda tyto státy mají různé sektorové dohody nebo jak je to řešeno. A poslední otázka, protože zdravotnický sektor je jedním z nejrelevantnějších sektorů, eh, hodnotili jste taky genderovou otázku, zda jsou tímto zasaženi více muži či ženy touto výjimkou? Protože víme, že zejména ve zdravotnictví je velké zastoupení žen, a možná bychom se měli zaměřit na to, jestli to ovlivňuje víc muže nebo ženy. Děkuji, paní Steinruck. Děkuji mnohokrát. Děkuji za užitečné informace, které jsou jistě pro naši další diskuse zde ve výboru velice důležité. Chci se zeptat, a to nesouvisí s tím, co jste říkal vy, jakým způsobem do budoucna se zkrátka implement, budou implementovat ustanovení jednotlivých směrnic a rozhodnutí soudního dvora. Protože kromě směrnice o pracovní době máme na evropské úrovni i jinou legislativu, kterou je potřeba implementovat, že? Dále. Jaké jsou dopady na jednotlivé skupiny lidí dlouhé pracovní doby. Tak ve zdravotnictví eh, to je jedna věc, ale například jaký dopad to pak má na spotřebitele? Zkoumali jste to? Myslíte, že je potřeba vytvářet novou regulaci na toto téma, protože jde, o, jde jednak o eh, tedy ochranu zdraví těch pracovníků, ale když nějaký doktor třeba pracuje 50 nebo 52 hodin v kuse, tak upřímně řečeno nedovedu si představit, že bych jemu měla jít pod nůž. Možná, že něco podobného platí e, i pro jiné skupiny pracovníků. Co myslíte? Pak je podle mě zde ještě celá řada nezodpovězených otázek. Jednak e, využívání e, té samotné výjimky. Pro mě zde přicházejí v úvahu hospodářské aspekty a chci se vás zeptat, jestli vy zde vidíte ještě jiné druhy aspektů, které zde hrají roli. Pak říkal jste, že ta výjimka se využívá různým způsobem. Chci se zeptat, zda existují informace nebo podklady o nedodržování článku 22.1, tedy toho, že ten pracující musí souhlasit a tak dále a tak podobně. Jakým způsobem se s tímto nakládá eh, v členských státech? No a nakonec, protože další otázky už tady zazněly, se chci zeptat, jestli jste toho názoru, podobně jako já, že ta výjimka zasahuje těmi příliš dlouhými pracovními dobami na eh, jaksi do působnosti charty základních práv v Unii. Děkuji. Děkuji vám. Pan Bašír má slovo. Děkuji vám, pane Kabrito, za odvedenou práci a užívání výjimky ze směrnice o pracovní době. Musím říct, že nálezy vaší zprávy nejsou příliš šokující pro mne ani pro poslance v mé frakci. Od zavedení této směrnice bylo jasné, že toto není oblast, kde legislativa na evropské úrovni má životaschopnost, kde je praktická, anebo kde je žádoucí ze strany členských států. Bylo to eh, tak vidět v celé řadě členských států, které všechny chtěly výjimku už při přijetí té směrnice. To, co jsme zjistili dnes, je, že i v těch členských státech, v těch 12, které plně aplikují tuto směrnici, alespoň polovina e, zažívá vážné případy její naprosté neimplementace. Kromě toho, v členských státech, kde už vypršely dočasné výjimky z této směrnice, tam nebyli schopni plně implementovat její ustanovení. Například v Rakousku, kde se výjimka nepřijala, pracovníci nejsou spokojeni se svými podmínkami. Podíváme-li se na graf podílu pracujíc, pracovníků pracujících více než 40 eh, hodin týdně, není to v těch státech, kde se výjimky používají, kde ten podíl eh, lidí pracujících na tento limit je největší. A to má velkou vypovídací hodnotu. Myslím si, že závěry, které z tohoto můžeme vyvést, jsou jasné. Máme zde obrovskou škálu sektorů a průmyslu, eh, které eh, na našem kontinentě zaměstnávají lidi a jsou různě koncentrované v členských státech. A problémy, které vidíme při přijímání a teď tedy i při implementaci této špatně vymyšlené směrnice, jasně ukazují, že jeden univerzální přístup zkrátka nemá budoucnost. Vy jste toto studoval do hloubky Souhlasil byste, že legislativa v této oblasti se má spíše raději ponechat na úrovni členských států? Děkuji. Pan Martin? Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji vám za prezentaci. Děkuji vám za dokument, který se soustředí zejména na dopady na zdraví eh, eh, celé této věci. Někteří lidé berou zdraví pracovníků na lehkou váhu, ale eh, já bych rád připomněl, že eh, ve svém minulém životě v jedné společnosti, kde jsem pracoval, jsem zažil kolegy, kteří byli připraveni pracovat víc a víc a víc. Kdyby jim to někdo dovolil, tak by klidně pracovali 24 hodin nebo 36 hodin v kuse, ne protože by tu práci tak milovali, ale zkrátka protože potřebovali peníze, které z té práce vydělávali. Takže lidé v podstatě přicházejí o život, protože eh, o, o své životy, protože potřebují živobytí ale e, přesto někteří zkrátka zdraví pracovníků stále znevažují. Podívejme se na vaše čísla o produktivitě. E, vy jste svou prezentací velmi jasně nastínil, že v zemích, kde se používá to ustanovení o výjimce, nejsou nutně ty, nejvě, ty nejlepší podmínky produktivity a konkurenceschopnosti. A myslím si, že to velmi jasně dokládá, že neexistuje korelace mezi pracovní dobou a konkurenceschopností a produktivitou. A já to mohu potvrdit, protože já momentálně shodou okolností píšu zprávu o budoucnosti evropského průmyslu a navštívil jsem už osm různých členských států, a zejména v některých sektorech eh, průmyslu v těchto zemích jsou výsledky neuvěřitelné, ale eh, průmysly, které mají nejkratší pracovní dobu, jsou ty nejproduktivnější, zejména na severu Evropy. Jsou to některé německé, francouzské, ale i velké španělské a belgické společnosti. A důvod je zkrátka ten, že ty společnosti velice výrazně investovaly do produkčních nástrojů, různých nástrojů pro pracovní sílu, investovaly do dobrých pracovních podmínek a zaměstnanec, který, o kterého je pečováno a má dobré podmínky, je zaměstnanec, který bude daleko, daleko produktivnější. Takže toto je takové kliše, které eh, tady často zaznívá. Vyslechl jsem si vaši prezentaci eh, Já jsem byl eh, nemocný a musel jsem do nemocnice, a všem zdravotnictví ve Francii je takové, že eh, ti lidé tam skutečně pracují velmi dlouho, mají velmi náročné dny, ale mohu vás ujistit, že když přijdete na pohotovost ve francouzské nemocnici v neděli v 11 večer, tak eh, třeba nechcete, aby se o vás ten daný lékař staral, ne protože by byl nekompetentní, ale protože naprosto vyčerpaný. A děkuji, že jste to takto řekl. Takže eh, dvě věci. Jednak musíme pamatovat na zdraví pracovníků a za druhé neexistuje korelace mezi délkou pracovní doby, produktivitou a konkurenceschopností. Děkuji vám. Děkuji paní Zuber. Dobrý Um, ehm, de... Děkuji. Chtěla jsem informovat výbor o tom, že GUE a NGO na toto téma nedávno zorganizovali společnou debatu. Nejsme si totiž jistí, jak bude vypadat budoucnost této směrnice. Na základě dostupných informací jsme dospěli k závěru, že směrnice, která je nyní v platnosti, obsahuje ustanovení, která vlastně podrývají eh, kvalitu pracovních podmínek a zdraví pracujících. především tedy ta výjimka čtyřměsíční, která často znamená, že pracující jsou nuceni krátkodobě daleko intenzivněji pracovat. A opt-out poslouží jen k tomu, aby došlo k zvýšení tohoto tlaku. Nám také dělají starosti psychosociální rizika pro která to přináší pracujícím. Hlavně to, že neustále povolujeme výjimky a tolerujeme velice laxní dodržování pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví na pracovišti. Ta směrnice jako taková by měla být zachována, protože její hlavní eh, představou je regulovat sektory, a umožnit jen několik málo výjimek. A dávala také pracujícím lepší podmínky. Celá řada návrhů hovoří o důležitosti zkrácení pracovní doby, ale zároveň zachování stejného počtu pracovních míst a stejné výše mest, což by mělo vést ke snížení nezaměstnanosti. Další výjimky by mohly vést ke zhoršení současné míry nezaměstnanosti. Samozřejmě, že by se nám líbilo zkracovat pracovní dobu nejenom z praktických důvodů, ale také proto, že historicky se zkracovala pracovní doba a lidé měli víc volného času. paní místopředsedkyně, paní Jaslověcká. Děkuji. Paní předsedkyně, já bych se ráda zeptala, zdali ve své studii jste analyzovali také to, do jaké míry je opt-out používán v kolektivních dohodách. A jaký závěr je z toho možné vyvodit. A také se chci zeptat, i když to nebylo tématem vaší studie, jestli jste tedy analyzovali i další slabiny této směrnice. Vy jste se soustředil na opt-out, ale možná existují i další. Děkuji vám za vaše otázky a doufám, že pan Kabrita stručně odpoví. Děkuji. Jsem rád, že se objevilo tolik otázek, protože to ukazuje, jaký zájem máte o téma a jak důležité je, aby proběhla politická diskuze. Když se podíváme na mapu modelů sociálního zabezpečení, musím říci, že tedy se díváme pořád na, především na stavy v průmyslu, a na existenci eh, kolektivního vyjednávání, kolektivních smluv, které nabízejí ochranu pracujícím. My jsme se na to zaměřili, protože je to jedna z našich odborností, ale mm, jsem si jist, že dalším užitečným indikátorem by byly různé modely sociálního zabezpečení. Já si to poznamenám a mm, jako takovou práci do budoucna. Pokud jde o Španělsko a Českou republiku a o strategie, jak řešit to, že vyprší platnost těchto ustanovení. Pokud jde o Španělsko, o tamtud jsme zatím nezískali žádné informace. Já se můžu obrátit na naše španělské kolegy, abych zjistil, jestli k tomu něco je, ale pokud jde o Českou republiku, pokud vím, tak ta dlouhá pracovní doba pořád eh, platí, a to třeba i nelegálně. Je, pokud vím, tak ministerstvo zdravotnictví i ministerstvo práce o těchto věcech ví a snaží se přijímat opatření, ale i legálně tedy lidé pořád pracují mnohem déle. A platí to i o sestrách v nemocnicích a lékařském personálu. Pak to byly o otázky k sektorovým dohodám. Většina těch odvětví, které jsem zmiňoval, jsou ve zdravotnictví nebo v nějakých havarijních službách. Případně vyžadují dlouhou dobu, kdy má být pracovník k dispozici na telefonu. A to zase tedy platí většinou o zdravotnictví nebo o krizových službách, jako jsou třeba eh, hasiči pohotovost různého druhu. Analýza rozdělení podle pohlaví, to je skvělý nápad, když nám zbyde čas, tak to uděláme, já se to zase zaznamenávám jako úkol do budoucna. My se na tuto věc zaměřujeme ve všech našich výzkumech a tohle není výjimka, takže se budeme snažit zjistit, jestli tento aspekt půjde vložit do našich úvah. A to možná i v nějaké okleštěné formě. Pokud jde o implementaci, otázka na to, jestli existují studie o implementaci směrnice jako takové, musím si, že tohle není naší náplní. To by měla dělat Evropská komise. Evropská směrnice o pracovní době ustavuje, obsahuje ustanovení, která říkají, že komise je zodpovědná za to, že radě a parlamentu předává pravidelně zprávu o fungování této směrnice, takže já vím, že komise v tuto chvíli provádí dvě velké studie právě na téma implementace a my si budeme muset počkat na výsledky těchto studií. Zdravotní dopady na pacienty, dopady těch opt-outů, to je opravdu klíčová otázka. Otázka je, do jaké, jak dlouho ještě chceme pokračovat eh, v situaci, kdy ve 12 nebo 14 zemích je možné, aby pracovníci ve zdravotnictví, lékaři a lékařský personál pracovali nad rámec toho, co je považován za, mm, za maximální možnou pracovní dobu během jednoho týdne tohle je možné řešit i v rámci eh, tedy vyhodnocení bezpečnosti práce, ochrany zdraví, a to nejenom pracovníků jako takových, ale také pacientů. Existují důkazy o tom, že v některých eh, zemích, zvláště mladí lékaři, chtějí pracovat déle, protože potřebují rychle nabrat zkušenosti a potřebují si vydělat víc, protože plat je na začátku kariéry nízký, takže jednotlivci jsou ochotni takhle postupovat, ale teď je otázka, kdo je chrání před důsledky vlastního jednání. To je také tady otevřená otázka, protože tohle je tedy individuální dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Do věci se nemíchají sociální partneři data o nedodržování optajtu. To bych si opravdu přál, abych měl. Protože to je jedna z těch nejdůležitějších záležitostí. Z našeho pohledu je to tak, že ta národní ustanovení přejaté směrnice jsou v souladu na papíře, ale je otázka, jak to vypadá v praxi. A my ani nevíme, z jakých důvodů nejsou dodržována. Jaký dopad to má na hospodářství? Já můžu říct eh, z hlavy dva příklady. Jestliže jsou lidé nuceni k tomu, aby pracovali déle, proto, aby byli povýšeni v práci, získali víc uznání, tak to není zrovna hospodárné. Možná ano. Ale možná, že tou hlavní motivací je právě snaha postoupit výš. Otázky na porušení charty, to obávám se nezodpovím. Dál bych přednost tomu nevyjadřovat se v této oblasti. legislativa na úrovni Evropské unie, to, zdali by tuto legislativu nebylo dobré ponechat na úrovni členského státu. Tento článek o opt-out ponechává členským státům přesně tuhle volbu. Komise pouze musí, tedy, promiňte, členské státy pouze musí informovat komisi o svém závěru. A způsob, jakým to je potom implementováno v praxi na národní úrovni, musí dodržovat ustanovení, ustanovení směrnice. Návaznost na konkurenceschopnost, to je dobrá připomínka, my jsme se tím v podstatě nezabývali. Držíme se toho, o čem ta směrnice opravdu je, je o organizaci pracovní eh, doby podle pravidel bezpečnosti práce ochrany zdraví. Je to tedy zajímavé téma, ale možná by to bylo téma spíš pro jinou studii. Dopad eh, dlouhých odpracovaných hodin na klienty a na kvalitu poskytovaných služeb. Pokud ta efektivita klesá podle délky odpracované doby, tak by to samozřejmě mělo mít dopad i na kvalitu. Vy jste dal velmi dobrý příklad, protože v některých zemích existují sektorální eh, dohody, kde je ta pracovní doba 37 hodin, jinde je vyšší míra produktivity. A to je tedy velmi zajímavá připomínka lékaři ve Francii. To je velmi zajímavý případ a neplatí to jenom o Francii. Platí to také o Spojeném království, o České republice, o Irsku. Čili neplatí to pouze o Francii. To, že lékaři pracují dlouhé hodiny. A konečně, pokud jsem něco nepřeskočil, úloha kolektivního vyjednávání. O tom hovořila i Neš. To je něco, na co se sice zaměřujeme, ale v tomto případě kolektivní vyjednávání řeší článek 18 směrnice, který říká, že prostřednictvím kolektivních dohod se sociální partneři mohou dohodnout na výjimkách z ustanovení této směrnice, ale ne, nejde o výjimku z maximální délky pracovní doby. Mohou mít výjimky, pokud jde o délku dovolené, délku odpočinku a tak dále. Takže kolektivní vyjednávání má svoji důležitost, hraje roli, ale pokud jde o ty individuální opt-out, tak je to tedy na člověku. Stačí kus papíru, na kterém pracující napíše, jsem ochoten pracovat víc než 48 hodin týdně pro svého zaměstnavatele. Pokud se neplatí, nepletu, existují tedy opt-outy nejenom ze směrnice, ale také ze sektorálních a dokonce i podnikových dohod. takže sociální partneři tady zase vlastně nejsou vůbec zataženi do hry. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že jsme dostali odpovědi na otázky, které jsme položili. Chce komise něco doplnit? Zcela na závěr našeho zasedání. Ne? Já myslím, že bylo celkem zjevné, že je to pořád ještě aktuální politická debata. Bylo velice zajímavé vyslechnout si zástupce Eurofundu, dozvědět se něco víc o jejich poznacích a o těch číslech a jistě se k tomu ještě v našem výboru v nadcházejících letech vrátíme. Takže mohu říct, že jsme dospěli k závěru našeho zasedání. Příští zasedání se bude konat 7. května tady v Bruselu. Děkuji vám. Děkuji všem, kdo se zapojili do diskuze a kteří nám poskytli nové informace. Děkuji.